6.2 jednacího řádu byla tato záležitost předána výboru pro právní záležitosti. Výbor pro právní záležitosti mě také požádal, abych provedl opravu v souvislosti s dokumentem v druhém čtení. Je to v zápise z našeho posledního zasedání. Podle článku 10.16 jednacího řádu bude zápis považován za schválený, pokud skupina 40 europoslanců nepředloží návrh na schválení na základě hlasování. Tolik oznámení z mé strany. A nyní přejdeme k našemu pořadu jednání. Návrh pořadu jednání schválila konference předsedů 9. září a podle článku 137 jednacího řádu. Návrh pořadu jednání máte před sebou. Jak víte, čeká nás důležitá práce. Minulý týden proběhla slyšení nových komisařů a tento týden o nich budeme hlasovat. Já zítra přednesu projev, ve kterém vás seznámím se svými politickými prioritami za svého funkčního období. Budeme také hlasovat o předsedovi Evropské komise a je tady také otázka delegací, tou se budeme zabývat dnes a ve středu. Budeme také mluvit o samitu G20. Rada předložila návrh na rozpočet pro rok 2010 a jsou tady ještě další věci. Takže máme hodně nabitý program. Projdu to bod po bodu. projdu pořád jednání. Mám několik obecných připomínek, nicméně pokud si někdo bude přát slovo, samozřejmě vám ho udělím.